Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, když dovolíte, zahájil bych schůzi výboru pro rozpočtovou kontrolu v nově zvoleném Evropském parlamentu. Blahopřeji všem nově zvoleným i znovu zvoleným kolegům a těším se na spolupráci. A nežli se pustím do pořadu jednání, tak bych rád eh, poděkoval za výbornou spolupráci v posledních dvou a půl letech. Myslím, že v oblasti rozpočtové kontroly jsme let čeho dosáhli a rozpočtová kontrola je důležitá, důležitým prostředkem demokratické kontroly a myslím si, že tento důležitý nástroj Evropský parlament využíval dobře. Takže všem vám velice děkuji za spolupráci v mm, posledních dvou a půl letech. Thank you. Ja, damit kommen wir... A tím se dostaneme mm, k volbě nového předsedy výboru pro rozpočtovou kontrolu a já bych eh, vám rád připomněl, že dnes jde o to, abychom zvolili předsednictvo výboru eh, tím, že zvolíme předsedu a čtyři místopředsedy a sice podle našeho jednacího řádu mm, bodu číslo 204. Teď eh, musíme eh, prověřit, eh, kteří členové, kteří poslanci jsou zde přímo, kteří jsou zastoupeni. Pokud vím, máme tady dva zástupce za EPP dva náhradníky za EPP. Víme, kdo to je, prosím? Pan Van der Kamp a paní Pitera. Jsou náhradníci. Pan Markus Píper je také náhradník. za skupinu eh, SND, eh, tam tedy chybí tři členové, máme tedy tři náhradníky. Prosím, kdo jsou náhradníci za SAD? Paní Jutová. Pan Katalin. kolega Milo, Teď z další skupiny. ECR. Náhradník je pan Körmer, pan Černecký je tady a pan Bistisen nebo... Dobrá, takže vy tady ostatní členy ALDE máme, teď eh, GUE, pan De Jong a, a paní Kary, ta je ta má náhradníka, ta zde není. Jinak ostatní jsou zde. E FDD, Kolika Arnold. Ten je tady a paní Bega jsou tady. Z nezapsaných máme Ana Alion. Tak, v pořádku, takže můžeme začít hlasovat. Nejprve vás požádám, abyste představili kandidáty, prosím, za jednotlivé skupiny. Děkuji, pane předsedo. Jménem skupiny EPP navrhuji eh, jako kandidátku paní Ingeborg Gressle. Kandiduje tedy na předsedkyni, skupiny, eh, na předsedkyni výboru. Jiné návrhy? Není tomu tak. Takže pokud tady nemáme žádné jiné návrhy, budeme hlasovat potleskem. a já rovnou gratuluji Ingeborg Gressle. Takže mnohokrát eh, gratuluji k zvolení do této funkce. Ingeborg, mnohokrát děkuji. A rovnou ti předám předsednický, předsednické křeslo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám děkuji za důvěru a budu se snažit ze všech sil ji nesklamat. Eh, ráda bych poděkovala Michaelu Tojerovi za posledních dva a půl roku, kdy velice dobře řídil výbor pro rozpočtovou kontrolu a opravdu eh, Michaeli eh, mnoho díků za veškeré tvoje úsilí a jsme rádi, že s námi i nadále zůstaneš jako člen našeho výboru. A já bych ráda přešla k bodu číslo dvě našeho pořadu jednání, to je volba místo předsedu a ptám se, jestli máme návrhy nějakých kandidátů. Kdo jsou navrhovaní kandidáti na místo předsedy? Ordnung muss sein, ja. Es war pořádek musí být. Takže máme nějaké eh, návrhy místo předsedů? Sí, eh, bueno, primer lugar. Dobře, ano, zaprvé blahopřeji paní Gresle za eh, volbu a nyní je, my máme kandidáta na post prvního místo předsedy, předsedu pana Dereka Vogena. Děkuji. Má někdo nějaký další návrh? Není tomu tak. Tak eh, eh, protože nikdo nežádal o tajné hlasování, tak eh, prohlašuji, že Derek Vogan byl zvolen místopředsedou. Gratuluji a těším se na spolupráci. Nyní se dostáváme k volbě druhého místopředsedy. Máme nějaké návrhy kandidátů? Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně kolegyně a kolegové. Za druhého eh, místo předsedu navrhuji kolegu Igora Šoltése. Děkuji. Má někdo nějaký další návrh? Není tomu tak, Nikdo nežádal o tajné hlasování, budeme tedy hlasovat aklamací a já prohlašuji pana se za zvoleného druhého místo předsedu. Pojďte prosím k nám dopředu. Gratuluji vám a těším se na spolupráci. Za třetího místo předsedu pane Tojrere. Děkuji, paní předsedkyně, za frakci ALDE navrhujeme Martinu Dlabajovou. Já vám děkuji a ptám se, jestli jsou nějaké další návrhy. Nejsou. Tajné hlasování nebylo požadováno. Aklamací tedy jsme zvolili paní Dlabajovou. Gratulujeme a těšíme se na spolupráci. Prosím, pojďte k nám nahoru. Čtvrtý místo předseda Ano, na post čtvrtého místo předsedy my socialisté demokraty, navr- demokraté navrhujeme pana Dannika. Navržený je pan Dan Nika. Jsou další návrhy? Nejsou. Tajné hlasování nikdo nepožadoval. Aklamací tedy prohlašujeme pana Dana Niku za zvoleného. Gratulujeme a prosíme, aby přešel k nám za předsednický stůl. Já se tedy těším na spolupráci s vámi všemi a také s nově zvoleným předsednictvem. Naší hlavní prací bude absolutorium pro evropské instituce. Celou tuto práci máme ještě před sebou a já vám eh, chci říci, že se velice těším na spolupráci s vámi. Je to velice důležité pro naše daňové poplatníky. Eh, musíme se tím velmi intenzivně zabývat. Eh, budete mít celou řadu možností se do té práce vložit. Ti z vás, kteří zde již pracovali, to znají, ale pro ty nově zvolené bych chtěla chtěla říci, že naši daňoví poplatníci opravdu potřebují vaši práci eh, v této oblasti. A nyní bod pořadu jednání číslo 3 a to je následující schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu. To bude 22. července od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30 hodin. Předpokládám, že sekretariát vám eh, dá vlastně uvítací balíček k dispozici a v něm najdete všechny informace. Pokud se nikdo z vás nehlásí, nehlásí o slovo, nemá žádnou otázku, připomínku či kritiku, prohlašuji zasedání za ukončené. Děkuji vám za důvěru ještě jednou a těším se na spolupráci.